Dámy a pánové, omlouvám se, že začínám uh, schůzi o něco uh, s, s malým spožděním, ne přesně ve tři, ale dovolte tedy, abych vás celé srdce přivítal zpět jste ve výboru po letních prázdninách. Doufám, že jste si je užili, že jste se uh, vrátili osvěžení. Vidím tady několik velmi opálených obličejů. Já jsem pravila to Eh, v Anglii, kde leto nebylo až tak úžasné, takže eh, jsem spíše trošku rezivil doma, než abych se opálil, ale přesto jsem se odpočal. A minimálně dva členové výboru mi řekli, že trávili dovolenou v Anglii a ve Velzu, tak to jsem velmi rád. A ještě několik úvodních sdělení, než přistoupíme k prvnímu věcnému bodu. Nejprve musíme přijmout pořád jednání, který jsme vám obeslali předem, nikdo s tím nemá žádný problém? Dobrá. Takže vám připomenu, že ve 3.30, 15.30 eh, proběhne krátké hlasování o více položkách, včetně eh, stanoviska pana Koferatyho, takže jsem velmi rád, že tu pana Koferatyho vidím. A posledním bodem samozřejmě bude eh, zahájení postupu u respektive půjde o důležitou zprávu pana Žuvena o koncesích. Mimochodem, eh, dnešní schůze je vysílána webstreamingem. Dovolte tedy, abych eh, přivítal také naše obecenstvo na webu. Děkuji mnohokrát, že nás sledujete dnes odpoledne. A rád bych vás informoval, že mezi nás přijdou dva noví členové Pánovi členové výboru, které tu dnes vidím, ale, které tu dnes nevidím, pardon, ale představíme ještě, až eh, dorazí. Paní Nora Bera nahradí eh, Damiana Abata, který byl zvolen do Národního schromážení a paní eh, Marian Medlen, která nahradí Lorance Stasena z Nizozemska. Také eh, bych rád vaším jménem přivítal paní Arianu van der Stappen, která je novou administrátorkou Eh, v našem sekretariátu. Vítejte. A pan uh, Anders Gronberg Jorgensen, uh, expert, dánský národní expert pro normy a technickou harmonizaci. Vítejte. Pan Jorgensen eh, převezme své roli od eh, Karen Nivo, která tu také dnes já chci poděkovat za veškerou její práci pro náš výbor. Eh, byla velmi cenou podporou během dánského předsednictví. Také vám chci říci, že jsme obdrželi věc, kterou jsme zadali, jde o Eh, nejpokročilejší eh, konektivitu na internetu a také propojení na elektronický obchod, což si myslím, že je velmi aktuální příspěvek do našich diskusí. Mohu vám také říci, že já jsem během letních prázdnin strávil velmi zajímavý týden v Silicon Valley. Bylo velmi eh, zajímavé sledovat větší vývoj tam, v, v mobilních telekomunikacích. To jsou všechna má dnešní sdělení a nyní tedy také bych vás měl ještě formálně vyzvat, abyste, eh, abyste věnovali pozornost zápisu z černové schůze, eh, který budeme považovat za přijatý, řekněme, do zítřejšího večera, pokud nedorazí žádné námitky do té doby. Dobrá, a nyní první bod dnešního pořadu jednání proběhne výměna názorů o zavedení akčního programu pro oblast cel v Evropské unii v období 2014 až 2020. Jde o program Customs, tedy cla. Naším zpravodajem je pan Rafale Baldassare z EPP, ale paní Hanslik bude dnes jménem zpravodaje prezentovat věc. Ještě úvodem bych rád kolegům připomenul, že pokud si vzpomenete, eh, program Customs, cla, nám byl původně prezentován jako společný program pro eh, společný program CLA a Fiscalis, což je program pro daňovou oblast. Byla zde nespokojenost eh, jak našeho výboru, tak výboru ECON s propojením těchto programů. Připadlo nám to nelogické. Vyzvali jsme komisi, aby, aby přednesla své argumenty pro propojení těchto programů. Nepře, nepřesvědčilo nás to, takže jsme hlasovali jednoznačně pro oddělení obou programů. Já bych rád vyjádřil své poděkování komisi za to, že přistoupila na stanovisko parlamentu a nyní byly oba programy rozděleny. Dnes se tady budeme věnovat eh, programu Customs. Bylo to přijato komisí 29. srpna. Budu posílat nyní tak, že dám slovo paní Hanzlíkové. Máme tu stínové zpravodaje pana Koferatyho, pana Šmite, Šmita, pana Men, respektive pana Mendrese, který zastupuje pana Šmita. A případně další, nevím, zda Heidi bude vystupovat za zelené, někdo další, každý, kdo bude chtít, si bude moci vzít slovo. A nyní bez dalších odkladů dávám slovo paní Malgořate Hanzlikové. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Od pana Baldasareho jsem obdržela informační dokument, který zde nyní přednesu anglicky, protože jsem ji právě v tomto jazyce obdržela. Takže stojí tam 29. února 2012 Koordinátoři přijali rozhodnutí rozdělit návrh komise pro, k programu Fiscus do programu Customs a Fiscalis. Koordinátoři Econu přijali stejné rozhodnutí 13. února 2012. 13. března 2012 eh, pan komisař Šemeta eh, zaslal eh, předsedům obou výborů dopis, kde potrhl přínosy sloučení těchto zatím oddělených dvou programů. Následně ovšem komise přizpůsobila svůj postoj a zohlednila, zohlednila stanovisko parlamentu i rady. 29. srpna 2012 komise přijala pozměněný návrh k programům Customs a Fiscalis. Nový časový rámec bude předložen eh, k odsouhlasení koordinátorům 8. září 2012, či 18. září 2012, tak abychom zohlednili tento změněný návrh komise. Načasování e, přeskumu evropských e, finančních programů je propojen na návrh e, nového víceletého finančního rámce, tak jak byl změněn 6. července 2012. V souhlase s tímto návrhem nařízení pro program Custom 2012 obsahuje rozpočtový rámec ve výši více jak 540 milionů eur na období 2014 až 2020. Rozsah působnosti daného programu se konkrétně zaměřuje na fungování Evropské celní unie, tedy celní unie EU. Zejména k cílům programu patří posílit jednotný vnitřní trh prostřednictvím eh, efektivní celní unie, efektivně fungující celní unie. Program bude mít tyto priority. Posílit konkurenceschopnost evropských podniků díky usnadňování legitimního obchodu, eh, snížení nákladů na soulad a administrativní zátěže a díky ochraně před nekalou konkurencí. Dále jde o podporu občanů, bezpečnosti a životního prostředí díky působení celních zpráv. E, cílem je také přispět e, k efektivnímu e, působení celních orgánů zlepšením jejich administrativních kapacit a dále k úkolům programu patří boj proti podvodům. Tolik tedy informace od pana Baltasáryho. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane předsedo. Right, thank you very much. Děkujeme, paní Hanslík. A nyní poprosíme stínové zpravodaje, pane Koferaty. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. I já se domnívám, že je velice důležité, abychom přesvědčili komisi a aby schválila toto oddělení jednotlivých oblastí. Stanovisko Evropského parlamentu je v podstatě stejným stanoviskem, který má Rada a toto nám umožnilo prezentovat určitou metodu, pozitivní přístup k celé věci. Myslím si, že tento text projdeme velice rychle, podíváme se na to svižně a myslím si, že i postupy mohly být velice rychlé, protože rozpráva, která probíhala, již zvýraznila, zdůraznila všechny problémy, které máme vyřešit. Pokud jde o oddělení těchto dvou programů, ještě jedna záležitost, pokud jde o cla, o tuto oblast, to je velice důležitý problém, to bych rád zdůraznil. Kde Ehm, ta možnost pohybu v Evropě bez jakýchkoliv problémů samozřejmě znamená, že musíme mít určitý systém, určitý celní systém, který je účinný, který je transparentní, jasný, který by mohl reagovat, který je schopen reagovat rychle. Čím dál tím více automatického typu kontroly, ověřování, podstatě došlo k navýšení tohoto Eh, zautomatizování celého systému, což pomáhá hospodářství a zároveň to napomáhá Mm, i pohybu našich občanů, usazování tam, kde si přejí. Proto si myslím, že bychom měli dodržet harmonogram, který stanovila komise, to znamená 2020 a od příštího roku až do konce, až do teda roku 2020 zvýraznit především tu možnost zavádění automatizovaných systémů v rámci celních systémů a zároveň neustále systematicky zlepšovat kontrolní postupy. Ještě jeden konkrétní bod. A to je podle mého názoru další zásadní oblast a to jsou podvody. Podvody, pokud jde o přepravu zboží a zároveň i z, řekněme z kulturního hlediska. Čím dál tím více kulturních děl a výdobytků spadá do této oblasti. Měli bychom věnovat pozornost i posílení ochrany duševního vlastnictví, tak abychom se vyhli všem těm chybám, které jsme v minulosti zaznamenali a zatíšili, či přetíšili celý tento systém, který z mnoha ohledů je zatím nedostatečný, neúčinný, to je věc, o které jsme hovořili. Čili toto, jsou, mm, toto je objektivní důvod, proč bychom měli oddělit obě dvě oblasti a poté možná se zaměřit na oblast cel. Děkujeme, paní Tormandos. Pan Tormandos, děkuji za slovo pane předsedo, a rovněž bych rád všechny přivítal, podobně jako i vy. Bohužel kolega zde nemůže být, mm, mm, jel do Spojených států, takže já mám tu čest ho zastupovat skutečně demokratický způsob. Kolega je rád, že komise se rozhodla přistoupit k oddělení programu Fiscalis a Customs, jak už se o tom zmínili kolegové protože to bude méně zavádějící v správního hlediska. Hmm, celkově za to vítá tento návrh. Myslí si, že to je návrh, který je užitečný pro členské státy. V této oblasti potřebujeme více evropské spolupráce a myslíme si, že je férové, tento, tento přístup férovější i pro ostatní třetí země. Ovšem je zde několik obav, na které poukazuje Komise přichází s takovými ambiciozními politickými přístupy v oblasti customs. Kolega se domnívá, že je důležité k dispozici dostatečné finanční prostředky, legislativu, podporu v této oblasti pro nové IT systémy, modernizované systémy na vládní úrovni. Členské státy pravděpodobně nebudou souhlasit s tímto postupem, protože jakmile jde o finanční prostředky, zdá se členské státy jak si jsou eh, absentující. Čili jak komise mm, dosílí toho, aby členské státy dali přednost této ambicioznější verzi. A rovněž pan Šmír není přesvědčil o tom, že potřebujeme specifickou agenturu pro oblast celní zprávě. Není zde jasná potřeba vytvoření takové agentury, možná by to zdvojilo zprávu stávající agentury a zároveň to představovalo značné finanční prostředky. To je jeho příspěvek do diskuze a děkuji všem za spolupráci. Děkujeme, říká pan předseda. Ještě někdo, kdo by k tomuto bodu není-li tomu tak? Omlouvám se, že jsem nepřivítala náš tým z komise. Myslím, že pan Daskalu, který je zodpovědný za tuto oblast, je zde k dispozici. Je to pan de Graaf mm, rovněž eh, z, z DG, které odpovídá za tuto oblast. Někdo by se chtěl vyjádřit z komise, prosím? Prosím, pan Daskaluj, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za podporu v rámci tohoto nového programu a i za to, že jste to zařadili na program tak velice promptně. Mm, já bych přednesl takové hlavní linie tohoto nového programu Kasten 2020, jak to můžeme srovnat s tím stávajícím eh, programem z 2013. My jsme vytvořili tento nový program na základě samozřejmě toho, co je funkční v současné době. Vzali jsme v potaz um, hodnocení v poločase, um, uvědomili jsme si, jaké jsou hodnoty tohoto programu, chceme pokračovat tímto směrem. Všechno jsme vzali v potaz a chceme zajistit aby ten nový právní text vzal v potaz nové výhody tohoto programu, aby ho rozšířil tam, kde je to potřeba, v těch oblastech, které jsou Hmm, ještě zatím nedostatečně rozšířené, tak aby odpovídali všem očekáváním pro rok 2020. Toto je náš cíl, snažíme se to obecně zpracovat. Pokud jde o tento program 2000, Customs 2020, stávající beneficienti, to jsou především, stávajícími beneficientmi jsou především členské státy, kandidátské země a ENP země, to jsou hlavní um, beneficienti ostatní Um, aktéři mohou um, se zúčastnit případu v případu, všem ne na, cel, na ucelených celých těchto programy. Hmm, možná je zde trošku jiný cíl než v programu Fiscalis. O co jde? V podstatě je to technická záležitost. Cíle v této oblasti jsou tam, kde jsou stejné. Eh, z technického hlediska jsme chtěli pouze sladit te, techno, terminologii ze strany komise, proto jsme stanovili jeden hlavní cíl obecného charakteru, jeden specifický a několik priorit. Ovšem pokud jde o obsah, tak nějaké zásadní změně nedošlo. Další Změny jsou v rámci kategorií jednotlivých aktivit, které by mohly se zúčastnit na tomto programu. Jednak je to první část, a to je IT capacity building, to znamená budování kapacity v oblasti IT. To je ambicioznější záležitost, než tomu bylo v minulosti, já to vysvětlím. To je ta hlavní kategorie, druhá je společná akce, druhou kategorii to jsou ty akce, které se týkají kom- budování kompetencí, mm, kontakty mezi Eh, jednotlivými aktéry a dále je to školení eh, pracovníků v této oblasti. Čili máme zde nový nástroj, který zavádíme a to, je, eh, to jsou takzvané expertízy. Je to požadavek ze strany mnoha členských států, který poukazují na to, že je dobré spojit zdroje, jež máme nedostatek, že by bylo dobré sloučit tyto zdroje tak, aby jsme využili budování společného systému jednodušším, rychlejším způsobem, mm, dále na mm, méně finančních, mm, finančními prostředky, vytvořit společné specifikace například, nebo řekněme expertízy, kompetence, které by mohly reagovat společně na operační aktivity. Toto je nový přístup, reaguje to na potřebu této oblasti informačních technologií, oblast, která je specifická mezi další. Akce v této oblasti znamená budování kapacit mm, ve veřejné sféře, zde jsme se inspirovali programem Fiscalis, jak to probíhá v oblasti daní, některé země potřebují administrativní pomoc v rámci programu Fiscalis 2013 ty země, které měly v této oblasti problémy, tak využívali tento nástroj. Zdá se, že je to úspěšný nástroj v rámci programu Fiscalis. A i když v současné době nevidíme nějakou nevystala potřeba tohoto nástroje, my se snažíme mm, předvídat události v následující 7-8 leté a proto jsme tyto aktivity začlenili do nového návrhu. Vyškrtli jsme akce, které které jsme mm, mm, nazývali benchmarky a stain groups, ne proto, že bychom je mm, nepotřebovali, ale myslíme si, že s nástrojem, jakože Project Groups, bychom mohli pokrýt tyto oblasti, obě dvě oblasti, které v podstatě představují jenom jednu, jednu um, konkrétní kategorii těchto steering groups na řídicích skupin. Čili toto jsou hlavní změny, pokud jde o uh, tyto oblasti, pokud jde o rozpočet, když to porovnáme s programem Fiscalis, nedošlo k nějaké změně program budeme implementovat klasickým způsobem custom z 2000 výbor, který se tomu bude věnovat, dojde k hodnocení, k analýze a zároveň využití výročního pracovního realizačního programu, který bude schvalovat výbor mm, každý rok dále. Je zde monitoring tohoto programu, který je mnohem kvalitnější, než tomu bylo ve stávajícím programu kasten 2013. To od nás podle mě eh, zúčastněné strany očekávají, tak aby došlo k větší transparentnosti v oblasti zodpovědnosti za jednotlivé části tohoto programu. To myslím, že byl náš cíl, náš všech. To jsou takové hlavní linie nového programu. Stručně, ještě jednou. Nový program Mm, z obecného hlediska se snaží zachovat všechny ty hlavní směry. Jsou zde některé nové aktivity, které se snaží pokrýt to, co očekáváme od budoucího vývoje v oblasti celní unie a doufáme, že tento náš program získá vaši podporu. Děkuji, pane předsedo. To bylo velice užitečné shrnutí. Děkujeme, říká pan předseda. Jistě víte, že náš výbor vždy podporoval potřebu financování efektivních služeb v oblasti celní zprávy, zvažujeme i další možnosti modernizace s paní Lagris, pan Baldassari, jistě pan zpravodaj bude v kontaktu se stínovými zpravodaji a podrobně detailně se bude věnovat celé věci ještě před další revizí celé problematiky, která nás čeká. čeká. Pokud jde o časový harmonogram, já to ještě jednou ověřím, máme zde harmonogram, zatím ještě nemáme harmonogram. To nevadí. Naši spolupracovníci se na to podívají v následujících dvou týdnech s panem zpravodajem. Budeme se snažit postupovat co nejrychleji, dáme vám vědět. Ještě někdo k tomu prohlášení komise nebo reagovat na některé z těchto bodů, které zazněly? Dobře, děkujeme. Nyní se dostáváme k dalšímu a v podstatě dalšímu bodu a to je půl čtvrté a budeme hlasovat. Budeme hlasovat. Je to zpráva pana De Jonga o rozpočtu, pana Koferatyho, pana Rošfora, pokud jde o mandát eh, pro trialog a zároveň uh, Tunen Horens, to je další zpráva, kde budeme rovněž to, to, to je ještě mm, věc, které se budeme věnovat trochu později, protože jsme trochu změnili postup. Čili první zpráva je zpráva pana de Jonga, rozpočet na rok 2013, je to oddíl 3. Projednání a přijetí změn tohoto návrhu. Poprosil bych zpravodaje pana de Jonga, aby nám uvedl hlasování. Děkuji.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 Hlavní bod, který bych rád eh, uvedl, je ten, že ve výboru jsme neměli dostatek času na ten evropský semestr. Já jsem se snažil předložit některé pozněvací návrhy, tak aby se promítlo stanovisko našeho výboru. Domnívám se, že, a bylo to tak jako rozhodnuto, že Jednotný vnitřní trh musí patřit k základním principům při stanovování cílů pro rok 2020. A proto mé poznací návrhy se týkaly klíčové ústřední role jednotného vnitřního trhu při překonávání krize. Je to věc, která prospěje obecně evropské ekonomice, vytvoří více prosperity a přispěje také k lepší sociální budoucnosti. Ano, děkuji mnohokrát. Myslím, že je obzvlášť dobré, že jste upozornil i na naše vlastní zprávy v této věci, včetně, v této věci samozřejmě včetně vaší vlastní zprávy ohledně jednotného trhu a občana a dále také usnesení ze 14. června ohledně eh, vnitřního trhu jakožto cesty k růstu. Paní eh, Tun také předložila řadu návrhů. Paní Rolek, chce k tomu něco říci? Pan Mandres předložil pozměňovací návrh, chcete k tomu něco říci? Já bych rád jenom apeloval na komisi, aby více komunikovala o tom, co představuje jednotný vnitřní trh, jaký jeho význam patří k uhelným kamenům eh, Evropské unie a myslím, že o něm dost dobře nekomunikujeme s občany. Proto bych tady rád apeloval eh, na Evropskou komisi, aby zlepšila situace v tomto směru. Tím jsem, myslím, vyčerpal jména všech, kdo předložili poznací návrhy, takže chce ještě někdo jiný něco říci k tomuto návrhu? Dovolte tedy, abych něco řekl já sám. E, projednávali jsme to na e, koordinátorech, projednáme to, projednáme to také na zářové schůzi. Jde o celou strukturu budoucích programů evropského semestru a jak jednotný vnitřní trh a zejména e, a také konkurenceschopnost mohou, mohou být lépe zapracovány do celé věci. Zatím totiž se diskusy dominovala koordinace hospodářská a rozpočtová, tyto faktory, ale myslím si a vím, že konkrétně náš výbor je přesvědčen o významu dalšího rozvíjení jednotného vnitřního trhu, jaký význam to má pro ekonomiku, pro tvorbu pracovních míst a také pro důvěru spotřebitelů. A myslím si, že to by se mělo také eh, příslušně promítnout. Eh, Louis Gregg žádá po komisi, aby zapracovala eh, konkrétní eh, odkazy na některé monitorovací dokumenty, které jsme již prostudovali, analyzovali, například ten scoreboard vnitřního trhu, také patrně spotřebitelský scoreboard by byl důležitou referencí. Přistupujeme k tomu tedy strukturovaněji a určitě na konferenci předsedů, kde zastupuje tento výbor, je to téma, které je projednáváno dosti důkladně. Takže určitě můžeme užitečným způsobem přispět eh, k usnesení, které bude vytvářet výbor Ekon a doufám, že eh, v příštím cyklu v roce 2013 budeme mít více času na eh, analýzu a na přípravu zprávy. Budeme se tím zabývat s koordinátory a předložíme příslušné návrhy, které by tomu napomohly. Dobrá, tím tedy, myslím, můžeme uzavřít tento bod, protože žádné další příspěvky nejsou. Eh, máme trošičku předstih a protože už to máme pana Koferátyho pro další bod, eh, rád bych se nejprve jenom ověřil, že tu máme zástupce komise. Asi ne, že? Tak vyhlásíme na půl hodiny přestávku. Víme, že pan Žuven dorazí až cirka v pět hodin na svůj bod a komise tu nyní není. Uh, vy jste velmi efektivně hlasovali, takže teď za obměnu dostanete půlhodinovou přestávku na čaj uh, podle britské tradice. Uh, omlouvám se vám, pane Koferaty, ale myslím, že je důležité, abychom tu měli zástupce komise k vaší věci. Takže začneme, prosím, přesně o půl páté s bodem pana Koferatyho. Děkuji mnohokrát. Uvidíme se tady o půl páté.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

Dámy a pánové, děkujeme za to, že jste na nás počkali, děkujeme panu Koferatimu za trpělivost. A nyní pan Šatrén je, myslím, zde rovněž, nebo, nebo kdo je zde za komisi? Mr. Reuters, is that right? Have I got... Is it... Pan Reuter je zde mezi námi. Reuters, který je vedoucí jednotky, která je zodpovědná za tuto oblast pro transevropské sítě. Vím, že mezi námi byl i na jiném eh, výboru budeme hovořit, takže má opravdu pevné odpoledne, budeme hovořit o pozměňovacích návrzích, které se týkají zprávy pana Koferatyho ohledně rozvoje transevropské dopravní sítě. Pan zpravodaj je mezi námi. Paní Hanslik, ta bude vystupovat za EPP? Dobře. Ještě někoho ze stínových? Výborně, já vím, ano, vy toho máte hodně. Ještě stínoví zpravodajové za ostatní politické skupiny. Není-li tomu tak, tak budeme, pro, proběhne potom obecná diskuze. Nyní bych poprosil pana zpravodaje, aby nám řekl něco k pozměňovacím návrzím, které obdržel, jaký je jeho postoj, poté si vyslechneme stínové zpravodaje, ostatní členy výboru a pak poprosíme pana eh, Reutera z komise, podíváme se na to, jak to časově bude vypadat. Pane zpravodaj, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pokud jde o pozměňovací návrhy, hmm, nemusíme tomu věnovat hodně času, protože veliká část těchto pozměňovacích návrhů se týká, se týká životního prostředí a zároveň propojením této sítě a sociálních aspektů Evropské unie. Snažíme se posílit původní návrh komise, který jsme již v minulosti diskutovali. Některé z těchto pozměňovacích návrhů hmm, nemohu říci, že bych explicitně se vším souhlasil, ovšem určitě se budu snažit nalézt nějakou dohodu buď s tím novými se stínovými zpravodaji, nebo prostě po této dnešní rozprávě se budeme snažit ještě je nějak zapracovat. Když se podíváme na tyto návrhy, v podstatě eh, jsou to dvě části, které představují trošku problém. Jsou to dvě důležité oblasti, na které bych rád obrátil vaši pozornost. Jednak je to znamená flexibilita a způsob, jakým komise definuje tuto oblast. Jednak je to mm, teda ta, ten konečný termín pro globální síť a celkovou síť. Jinak je to rok 2030 a poté je to rok 2050. Možná víte, že někteří kolegové mají pocit, že tento přístup je příliš rigidní, že bychom ho měli změnit. Samozřejmě, že konkrétní věci ještě můžeme prodiskutovat v rámci pozměňovacích návrhů. Ovšem osobně se domnívám, že je důležité, abychom zde měli řekněme, určité dílší termín hůty k dispozici, určité kontrolní body, ovšem to neznamená, že bychom neměli uznat potenciální problémy, ke kterým by mohlo dojít v tomto období z různých důvodů v, je, v různých zemích, to znamená problémy, které jsou spojené s dodržením tohoto plánovaného časového rozvrhu. Proto si myslím, že naším kompromisním úsilím by mělo být z, koncep, z konceptuálního a vůbec z koncepčního a vůbec obecného pohledu. Myslím si, že obecně bychom mohli s těmito podmínkami souhlasit, ovšem zároveň bychom se asi měli zaměřit na možnost, která by umožnila, řekněme, určitou výjimku vzhledem ke dodržení některých lhůt abychom umožnili členským státům fungovat v této oblasti, aniž by eh, museli dodržet nějaký, řekněme, konečný termín, konečnou lhůtu, ale zároveň eh, mohli plnit jednotlivé podmínky. Samozřejmě, že my zatím nevíme, jak budou tyto podmínky vypadat. Konkrétně ovšem rád bych zavedl nějakou možnost pružného přístupu, který by byl vhodným přístupem, nechceme se zavádět nějaká, nějaké výjimky, jakožto pravidlo samozřejmě, že by to byly pouze výjimky, vše měly by být umožněny a dále je to zpráva koridorů, to je druhá oblast. O tom už jsem se zmínil na poslední schůzce. Zde by se měla posílit role koordinátorů těchto koridorů. Možná bychom měli být trochu konkrétnější, rovněž ohledně kompetencí, způsobu, prostředků, které by spadaly do této koordinace těchto koridorů. Nezávislost těchto aktérů by měla být skutečná, by měla být rozsáhlá. Někteří kolegové ovšem vyjádřili v tomto ohledu obavy. To je jasné na základě pozměňovacích návrhů koordinátoři by totiž neměli nahradit státní orgány. Ovšem je jasné, že na druhé straně, pokud budeme provádět tu administrativní práci v této oblasti, která je rozsáhlá, která bude pokrývat různé oblasti, budeme zároveň potřebovat nějaký mezinárodní orgán, který by mohl řešit případné spory, případná úzká místa, problémy, ke kterým by mohlo dojít v procesu celé realizace. Čili já se snažím tyto pozměnící návrhy trochu pochopit, analyzovat. To znamená nevzdávat se kompetencí těchto koordinátorů, ovšem lepším způsobem, řekněme, definovat jejich pravomoce, aby nedošlo k nějakému konfliktu nebo nějakému překrývání aktivit s národními orgány. To je z mé strany všechno, pane předsedo. Já si myslím, v podstatě se snažím vytvořit takovou synopsi jednotlivých pozměňovacích návrhů. Toto jsou věci, které bych chtěl začlenit poté do kompromisních návrhů, alespoň u těch nejdůležitějších eh, eh, věcí. No, u těch ostatních drobností tam by neměl být problém. Děkuji vám za slovo. Děkujeme, říká pan předseda. Paní Hanslík má slovo. A no, vím, že jste rovněž předložila mnoho pozměňovacích návrhů, takže určitě jste velice dobře informovaná. Ano, děkuji za slovo, pane předsedo. Za paní Ilianu Ivanovou bych ráda poděkovala zpravodaji panu Koferantimu za jeho úžasně odvedenou práci. Naším cílem je společná věc, tak aby TNT reagovalo na potřeby našich občanů, aby zároveň přispěli k mm, fungování, jednoduchém fungování mm, vnitřního trhu bez problému, proto bychom se měli dohodnout na konkrétním textu, to je velice důležité, tak aby tento text odpovídal do maximální možné míry našim cílům. Paní Ivanová podporuje zprávu pana Koferantyho, obecně ji podporuje a především s ohledem na přístup všech uživatelů. Dále je to podpora bezpečnosti na silnicích a zároveň ta orientace příjemného užívání ze strany spotřebitele. Myslí, paní Ivanova, si myslí, že je zásadní, aby jsme se dohodli, aby došlo k dohodě u bodů, které navrhla EPP eh, e skupina Nechceme zde zavádět nějaké další administrativní zatížení pro členské státy, regionální a místní orgány ani pro jiné zúčastněné strany. Zároveň jsme proti nepotřebným a nějakým nákladným operacím, které by měly tento negativní dopad na evropské hospodářství. Důležité je zdůraznit přístup málo osídleným oblastem, možnost alternativních místních eh, sítí silniční dopravy. Všichni občany by totiž měli mít možnost volného pohybu bez ohledu na geografickou oblast, ve které občané žijí. Třetí věc, vytvoření společné evropské, transevropské platformy by mělo jít ruku v ruce s tímto nařízením. Cílem je dokončit tato ustanovení především s ohledem na uživatelé, poskytnout cestujícím přístupní přístupné informace, které se týkají sítě TNT, společným standardům nebo zároveň společně standardizované uh, Využívání jízdenek a možnost eh, eh, využívání těchto jízdenek i eh, přeshraničním způsobem, to by mělo platit pro různé typy dopravních prostředků. Tato platforma by měla zároveň mít možnost schromažďovat stížnosti spotřebitelů a měla by se mm, inspirovat nejefektivnější osvědčenou praxi v členských, zavedenou v členských státech v oblasti dopravy. Naše praxe by potom mohla v podstatě být takovou přidanou hodnotou, v praxi by to mělo přesat přidanou hodnotu pro všechny evropské občany. Lhůty. Evropská komise navrhuje rok 2030 pro realizaci hlavní sítě a 31. prosinec 2050 pro dokončení globální sítě. Sledem ke stávající hospodářské krizi a mm, těžké ekonomické situaci v mnoha zemích, jakož i situaci v mm, nových členských státech, které se snaží mm, jaksi, ekonomicky dohnat mm, úroveň e, v EU, bychom měli uvažovat i o výjimkách e, tohoto nařízení, nebo alespoň ty termíny trošku spružnit. Paní Ivanová je přesvědčená o tom, že hlavní body EPP získají vaši podporu a že budeme schopni nalézt společné porozumění mm, této, i těch oblastí, které by se mohly zdát trochu kontroverzní. Děkuji, eh, pane předsedo. Toto je stanovisko naší stěnové zpravodajky, paní Ivanové, která zastupuje EPP. Děkujeme, paní Hanslík. A nyní. Pane Mandelsi. Ano, vím, že paní Rulej je stínovou, ošem je zde i pan Mandes. Chcete k tomu? vystoupit? Za, za liberály? Nebo poprosíme paní Růle? Ona je stínovou zpravodajkou, tak možná jí dáme slovo. Jako první děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych podpořila, podpořila přístup zpravodaje. Koordinátoři by měli realizovat tento dialog, by měli by koordinovat tento dialog. Ráda bych požádala EPP, pokud jde o hlavní dopravní eh, projekty. Vidíme, že v poslední době z nich stávají projekty čím dál tím více kontroverzní a pokud nebudeme schopni to plánovat právě eh, v důsledku nedostatku dialogu, tak ta konečná cena bude mnohem vyšší pro té proto by bylo záhodno, abychom měli tento dialog předem a aby koordinátoři se zhostili této eh, problematiky, proto prosím, abyste to ještě zvážili. Na základě mých, mých zkušeností v Německu, pokud by taková diskuze proběhla s, obyvate, eh, s, s naší veřejností mnohem dříve, tak bychom se, se vyhli mnoha problémům, mnoha konfliktům. Ovšem, pokud eh, to uděláme pozdě, tak v podstatě to bude znamenat další náklady. Proto si myslím, že další koordinace, další diskuze možná by se zdála trochu dražší z prvního, na první pohled, ovšem z dlouhodobého hlediska je to podle mého názoru lepší přístup. Děkujeme, pane Mandesi, ještě pár slov. Já, ano, já si to tady čtu nyní. Tak, jas, ano, mm, pan Švěd. Ano, je to Určitě, určitě to je důležité pro kolegy, kteří jsou zde, to je, tady jasné, ovšem já zde mám takový briefing, určitě informace, já to budu jenom tu přečtu. Kolega souhlasí s rolí koordinátorů, která zdůrazňuje Spravodaj, mm, nezávislý koordinátor je velice důležitý pro evropskou přinanou hodnotu. Spravodaj zde hovoří o udržitelném a zeleném mm, transportu dopravy, to je důležité. Mm, kolega se domnívá, že je to důležité, ovšem EU by mohla udělat ještě více. A to volím, měli bychom podporovat nejenom to, že budeme umožňovat um, podporu transportu dalšími inovacemi, eh, mm, rovněž schválit dostatečný rozpočet, musíme přijít s jasnou přidanou hodnotou tam, kde vidíme ještě úzká místa, dále jsou to vzdálené, vzdálenější body v Evropské unii. Někteří kolegové mají obavy ohledně mm, lhůt. Samozřejmě, že nemůžeme předpokládat, jaká bude ekonomická situace v roce 2030 nebo 2050, no všem české státy by měly být motivovány proto aby se zapojili do tohoto procesu od samotného počátku a panu mi by rád poděkoval poděkovala všem kolegům za spolupráci. Děkujeme, říká pan předseda. Chce ještě někdo něco připojit do této diskuse? Ne, v tom případě poprosím komisi, aby nám k tomuto návrhu a případně také k poznacím návrhům něco řekla. Pane Roj, to si prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát za to, že dáváte Eh, prostor komisi v této diskusi a děkuji, že jste na nás počkali, než jsme dorazili z výboru TRAN, kde eh, eh, zpravodaj probíral, nebo se probírala zpráva věnovaná do značné míry koridorům dopravním. Chci, chceme poděkovat panu Koferatimu za jeho zprávu, která byla vynikající. Jak již uvedl pan Šatren eh, na předchozích zasedáních. Eh, domníváme se, že zaměření dokumentu je správné a je, jde o věc, která posiluje návrh komise. Vzhledem eh, k reakcím a pozněvacím návrhům jednotlivých poslanců můžeme říci, že vítáme některé návrhy, zejména pokud je o územní soudržnost, administrativní zátěž a aktivní roli EU, tedy kýženou aktivní roli EU. Nicméně je zde i celá řada poznacích návrhů, pane předsedo, kde bych, eh, kde bych tak trošku varoval, eh, abychom, eh, než, abychom nevolili protichudné k zemí pana Koferáteho. Pan Mandrose a další kolegyně hovoří o významné roli evropských koordinátorů, což respektive hovoří proti této věci a my se domníváme, že toto je věc, která se ale osvědčila jednoznačně v nedávné, myslen, v nedávné minulosti a pokud by se pravidla pro tuto věc posílila, zlepší to eh, implementaci do budoucna. Zároveň ovšem eh, je třeba eh, nebo zároveň se hovoří tady o stanovení časových termínů. My pracujeme s otevřeným rámcem bez termínu již 20 let a Eh, zaznamenali jsme, že pokud není stanovena časová lhuta, tak závazky nejsou plněny a domníváme se, že eh, ten, ten článek, podle kterého můžeme provádět přeskum, to je věc, která by možná do toho mohla vnést určitou flexibilitu. Komise počítala s přeskumem v roce 2020 co to by nám umožnilo věci eh, doladit a přizpůsobit, bude-li to nutné, ale domníváme se, že časové termíny jsou nutné. Rád bych se vrátil ještě ke klastru 3 vnitrozemské vodní cesty. E, ta klasifikace je taková, že třídy 1 až 3 jsou regionálního významu a 4 až 7 jsou mezinárodního významu. A domníváme se, že návrh komise, pokud je o vnitrozemské vodní cesty, počínaje třídou 4, by měl být zachován. Ten návrh komise měl být zachován vzhledem k tomu, že máme k dispozici omezené finanční prostředky pro eh, tyto třídy, které mají evropskou přenou hodnotu. A na závěr ještě je zde několik eh, dalších dílčích bodů, ke kterým se můžeme vrátit případně písemně, ale celkově tedy zpráva vašeho výboru skutečně eh, potrhuje, že sítě ten jsou nedílnou součástí jednotného trhu. Bez nich není možné přispívat k hospodářskému růstu. V uplynulých 20 letech Eh, jsme bojovali eh, se zaváděním výstavbou těchto sítí a domníváme se, že eh, že silný návrh je tím nejsprávnějším přístupem. Měli bychom se ji přidržet a děkujeme tady panu Kofera a ostatním členům výboru, kteří přispěli k takovémuto výsledku. Děkujeme mnohokrát, pane Rojtusi. Bylo důležité se vyslechnout i vás na této schůzi, abychom slyšeli širší souvislosti návrhu. Pane Koferáty, chcete k tomu něco říci ještě na závěr? Chcete-li zareagovat na komisi či na někoho ze stínových zpravodajů? A, a potom si ještě připomeneme časový rámec věci. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jenom stručně. Jak jsem již uvedl, budu dále spolupracovat se stínovými zpravodaji, tak abychom se dobrali kompromisu. Dovolte, abych se stručně vrátil k některým aspektům věci, stručně se jich dotkl. Já určitě věřím na preventivní dialog, zvláště tam, kde se snažíte zavádět investice, které vyústí zásadní změny v každodenním životě občanů. Infrastruktura je velice důležitá. Není možné začínat na zelené louce. Často se eh, často vycházíme z toho, co již existuje a není možné naprosto opomíjete realitu lidí, kteří již obývají daný prostor. Takže dialog, to, čemu říkám preventivní dialog, má obrovské výhody. Vyústě to totiž v konsenzus a e, odstranit to celou řadu problémů předem. Takže paní Hanslik, která zde vyslovila názor stínové zpravodajky EPP, paní Ivanovové. Eh, já bych spolu s vámi řekl, že je třeba definovat platformu pro tente a platformu pro uživatele, což není věc, která nutně spadá konkrétně do pravomoci našeho výboru, ale eh, celkově definování transevropských dopravních sítí. Tady je důležité i z hlediska nebo v souvislosti s nadefinováním propojení mezi spotřebiteli. Já nebo propojením na spotřebitele. A já plně tedy chápu, co v tomto hledu zaznělo od komise. Jsou zde důležitá témata jako řízení a zpráva, časové termíny. Musíme dbát na to, abychom neodebírali kompetence komisařům. Ola Schmidt připomenul zkušenost ze Spojených států, Neměli bychom oslabovat účinnost norem eh, tím, že tam nebudeme mít eh, žádné časové měřítko. To potřebujeme, ale je třeba vykazovat pragmatičnost a zdravý selský rozum, tak abychom nevyloučili flexibilitu. S tím, že ale musí být stanoveny časové lhuté, je třeba tedy k těmto věcem přistupovat disciplinovaně. Eh, železniční sítě, tam to bude zpracováváno v nadcházejících dnech s tím, že jednotlivci budou předkládat pozměňovací návrhy. Chci poděkovat stínovým zpravodajům, kteří mi velmi pomohli v této eh, první fázi, nebo v touto první části. Byl, byl to složitý úkol, já vám děkuji. Děkuji mnohokrát eh, za to, že jste se ujal tohoto významného stanoviska a koordinoval činnosti na něm. Hlasovat na ní budeme 11. října a 5. listopadu se bude přijímat zpráva výboru TRAN s tím, že případně můžeme ještě 10. Eh, pros, 10. října projednat, eh, projednat kompromisní návrhy, bude-li to zapotřebí. Ale uvidíte, jak se bude vyvíjet spolupráce se stínovými zpravodaji a práce na kompromisech. Děkuji mnohokrát, děkuji také komisi za to, že mezi nás přišla. Nyní je přesně 17.00 a přistoupíme k poslednímu dnešnímu bodu. Jsem velmi rád, že zde mohu přijít na naší schůzi Filipa Žuvena, který odprezentuje svůj návrh zprávy ohledně návrhu komise. Je to návrh směrnice o udělování eh, zakázek formou koncesí. Máme zde stěnové zpravodaje, včetně mne, pana Panzaryho, předpokládám, že pan Menders eh, zde nahrazí, nahradí pana Borzoje, je to tak? A máme tu také paní Rüle. To ne? Ano? Budete vystupovat v diskusi? Eh, nevím, zda ještě někoho dalšího tu máme, pana Gustavsona, dobrá. Jsem velmi rád, že zde mohu přijít a také Joanu Tyškovskou, která Eh, má tuto věc na starost na komise, která už o této věci zde ve výboru hovořila. Vám tedy dáme slovo po té, co si vyslechneme zprávu zpravodaje a také stínové zpravodaje. Eh, pane Žuvene, a, a pardon, a ještě si ověřím, za to máme někoho z rady. Nejsem se jist. Máme tu někoho z rady? Takže Filipe, prosím, je mi velkým potěšením dát vám slovo a představit nám váš návrh zprávy. Monsieur le président. that caveat, um, Takže jsou to výjimkou. Bych chtěl říct, že um, my jsme rovněž měli možnost se na to podívat a myslím si, že vy jste tak velice elegantně popsal to, k čemu v podstatě došlo. Já jsem nyní pochopil tu situaci, rád bych vám poděkoval za odvedenou práci a vyslechneme si stanovisko stínových zpravodajů. Já jistě vystoupím za chviličku. Pan Pancéry má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych poděkoval zpravodaji za tuto práci. Rád bych mu poděkoval za jeho otevřený přístup vůči nám, vůči stěnovým zpravodajům. Osobně bych k tomu přiřadil plus za naši stranu, protože v podstatě organizace, zjednodušení, to si myslím, že je opravdu to, po čem jsme volali i my. To si myslím, že to vše, dále je to, jsou to kvalitnější definice, zjednodušené definice, zjednodušená definice, pokud jde o výpočet a tak dále. Ještě zde několik bodů, které bychom do toho měli zaintegrovat. Ovšem to, co je pozitivní, je především ten princip veřejné zprávy nebo možného rozhodnutí, řízení, implementace této oblasti, to znamená těchto služeb, koncesních smluv a tak dále. Dále to byly práva v této oblasti pro koncesionáře. To všechno, tato směrnice spousta těchto oblastí je nyní v sektorové legislativě. Zjednodušení, těchto zjednodušení koncesních smluv pro služby. To je velice pozitivní, dále je to zjednodušení kvalif- k- klasifikace, kdo, to je, kdo je dodavatel, o jaké smlouvy jde, to si myslím, že je opravdu pozitivní. Dále je to definice rozsáhlého ekonomického rizika spojená s neznámými na trhu, to je velice dobré, dále je to článek 5 a 7, který eh, se týká hodnocení nebo vůbec výpočtu hodnoty jednotlivých koncesních smluv. To je podle mého názoru zjednodušení celé situace, řízení této oblasti, řízení všeho to, o čem komise e, ve svém návrhu hovoří. Dále je to platnost těchto koncesí, doba platnosti těchto koncesí, otázka mm, takzvaných in-house koncesních smluv, ta by měla být ještě trochu analyzována a specifičtější, si myslím. Dále pokud jde o uh, další oblast, myslíme si, že není dobré, aby došlo k vyškrtnutí životního cyklu těchto smluv. Z našeho hlediska by bylo lepší to zjednodušit, ovšem tento koncept by tam měl být zachován. Dále je to příloha dvě, to podle našeho názoru eh, ta by neměla být eh, vyjmuta z celého návrhu. Zároveň se domníváme, že reference eh, k, k ekonomicky nejvýhodnější nabídce by měla být rovněž zachována. Dále sociální, environmentální, pracovní kritéria, podmínky na základě národních i evropských standardů. To jsou další věci, které by zde měly být zachovány. Nesmíme zapomínat na to, že je důležité zachovat sociálně akceptovatelné a udržitelné procesy, tak jak byly definovány ve zprávě pana Tarabely. Mělo by to pokrývat veškeré procesní eh, záruky na základě článku 35 a tři poslední aspekty jsou spíše technického charakteru. Jsou důležité, protože se nám umožňují objektivně hodnotit eh, výběrová kritéria Dále je to zrušení 32 a, a dále je to článek 8. Myslím si, že 32 by měla být zachována v tomto textu. Možná um, by měla být trošku zjednodušená a neměla by být v, v příloze číslo 7. 35 a 36, to znamená odkaz na kvalitativní hodnocení jednotlivých kandidátů, to by mělo být v textu zachováno. A dále to byly Eh, výjimky, které, ve kterých se hovoří o eh, nedostatečné aplikaci a respektování environmentální legislativy a zároveň zneužívání eh, pracovní síly, především dětské síly. Dále je to, jsou to zadávání, dílčí zadávání kontraktů, solidarita v rámci celého zadávacího řetězce. To je spojeno a Eh, zároveň důležité pro další dvě oblasti. Ale jinak si myslím, pane předsedo, že celkově to můžeme považovat za kvalitní text. Dobrá práce. Děkujeme. Další kolega. Děkuji. Děkuji opět. Já bych zde rád omluvil kolegu pana Huse, který, jak vidíte, není mezi námi formální záležitost. Pokud je pravda to, co řekl pan Živen, že ten anglický text není úplně odpovídající verzi, tak v podstatě to, co vám zde budu číst, to v podstatě je hloupost, protože mm, to je k jinému textu, jak se je. Ovšem mi přesto dovolte, abych vám to přečetl. Pan Busoj. Pirát podpořil mnoho návrhů pana Živéna. Například je jeho přístup, jednoduššího textu, větší eh, flexibilita pro veřejné orgány, pokud jde o celkový postup, tak aby, toto, eh, aby tato ustanovení byla transparentnější. Pan Busoj zároveň vítá eh, to, to objasnění, pokud jde o svobodnou zprávu ze, volnou zprávu ze strany veřejných orgánů a pokud jde o definice, vítá eh, snahu zpravodaje o objasnění a zjednodušení jednotlivých definic. A dále koncese a rozsáhla operační rizika. Pan Busoj se domnívá, že v této oblasti pan zpravodaj odvedl velice dobrý kus práce, především pokud jde o rozsáhlé, eh, rozsáhlá operační rizika v tomto ohledu. Ovšem, myslím si, že by měl zpravodaj Um, postupovat opatrně, pokud jde o, o provozní rizika, protože to představuje určité právní eh, problémy, způsobuje to eh, trochu nejasnost. Ale je to životní cyklus, zde máme podobné poznámky, připomínky jako pan Pancery. Zde to, jak si již chybí, pokud jde o, o hospodářské nejvýhodnější nabídky, ovšem my bychom chtěli být v tak konsistentní se směrnici pro veřejné zakázky. A dále je to e, ta veřejná spolupráce v této oblasti. Pan Busoj je rád, že se zde e, přepracoval článek, který se týká této oblasti, jakož i přidružených podniků. Ovšem, chtěl by to omezit eh, na článek 15, pokud jde o in-house eh, nabídky. Pouze kontrakty, které jsou uděleny právním eh, subjektům, které provádějí všechny své aktivity tímto způsobem a nejenom 90 pokud jde o kontrolní orgány. Dále je to článek 2, odstavec 2, článek 15 tak, tak já to navrhuje komise, ehm, s tím nesouhlasí pan zpravodaj, protože by zde bylo uděleno méně kontraktu, což je v podstatě v rozporu s návrhem. A pokud jde o trvání smlouvy, eh, návrh zpravodaje jde správným směrem. Podle pana Busoje je zásadní tímto směrem, aby jsme Eh, do toho zahrnuli i rizika, která jsou typická pro eh, tyto dlouhodobé kontrakty, které ovšem nemohou být další eh, než obvyklé období. Koncesní smlouvy mohou být i teda otevřeného charakteru, proto je důležité, aby byly pružné a aby bylo možné je modifikovat. Proto pan Busoj vítá přístup zpravodaje a je připraven diskutovat tuto oblast dále. S panem zpravodajem rád mu poděkoval za spolupráci, jakož i všem ostatním kolegům. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát a budeme se těšit na váš příspěvek k tomuto tématu. Se jako pana Borzuje později. Zdá se, že z toho, co jsme zde zatím slyšeli, že to vše se týká vlastně jenom třech článků a myslím, že pan Živen bude souhlasit, že to nejsou články, které by se dotýkaly základní koncepce či eh, struktury. Myslím, že jde pouze o vyjasnění návrhu. Paní Rile, prosím. Děkuji mnohokrát. Já bych ráda poděkovala našemu zpravodaji za vynikající spolupráci, která je otevřená, transparentní a děkuji za, vaši obrovský kus, za váš obrovský kus práce, který se na tom již odvedl. Jestli vás nepřekvapí, že nejsem zcela přesvědčena eh, vaším textem, dokonce vypracuji poznací, předložím poznací návrh, eh, jehož cílem bude zamítnout celý text, protože koncese se tím zdraží, zkomplikují. A obvykle tady zatím to stojí cirka 30 tisíc eh, za jedno správní řízení eh, na, na reklamu a tak, nebo vypsání věci cirka 1,5 celkových nákladů. Je třeba tedy se zabývat nákladovou účinností celé věci, zabývat se alokováním smluv. Za posledních cirka 15 let jde o obor, kde dochází k nejvíce soudním sporům, takže tady je cílem dosáhnout větší právní jistoty a omezení počtu soudních sporů. Proto chceme mít jistotu, protože řešíme také zadluženost. Proč tedy činit oblast koncesí složitější, dražší, podlející dalším směrnicím, ale eh, je dost dobře možné, že většina hlasu bude pro tuto věc. Takže v pragmatické, v pragmatické rovině jsem připravená tam spolupracovat. A jedna věc, která je opravdu dobrá, je, že poprvé, úplně poprvé se tady eh, uznává možnost nezávislého řízení ze strany obcí a eh, krajů. Eh, jde vlastně o dopad Lisabonské smlouvy, která má dopady na zadávání veřejných zakázek a poprvé je to zde uznáno to je skvělé. Také eh, svoboda rozhodování pro orgány zadávající veřejné zakázky, to je dobré. Dále definice koncesí a smluv, to je také dobré. Eh, komise vlastně zatím eh, nedala k dispozici jasnou definici, doposud neexistovala. Dále snaha definovat smlouvy tak, aby to bylo proveditelné, aby to bylo užitečné. Já si myslím, že nemá smysl u smluv zacházet do eh, obrovských detailů, spíše to ponechat eh, v obecnější rovině. Odlehčenou definici. Pokud zvolíme právě takovou odlehčenou definici, bude to jistě nejvhodnější přístup. Eh, já osobně mám ještě několik problémů s návrhy zpravodaje, snad stojí za zmínku. Za prvé, hovoříte o udělování, ne, no, o tom, že by eh, ty sociální eh, smlouvy, smlouvy v sociální oblasti měly být eh, uvedeny v bodech odvodění. Komise v minulosti přislíbila, že pokud učiní takovéto návrhy, tento, pokud vypracuje tento návrh, že služby sociální oblasti budou jednoznačně vyňaty z působnosti. Tady se hovoří nyní o bodech odvodnění, to nestačí. Eh, také mám trošku eh, své pochybnosti, pokud je o různé nouzové krizové služby. To jsou věci, které spadají pod národní svrchovanost a neměly by být řešeny eh, v takovémto druhu opatření. A dále myslím, že již máme zprávu. Existuje nizozemská zpráva pana Kola, hm, či paní Kol, o podobné věci, co se děje v regionech. Zatímco pan Žuven to pojímá spíše v národním měřítku, u elektřiny sleduje jak velký obchod, tak malý obchod, takže energetika bude stát úplně mimo, což odpovídá francouzskému modelu, kde vůbec nedošlo k liberalizaci u energetiky. Pan Žuven také z toho výjímá vodohospodářské eh, pan Kol, pardon, z toho výjímá zase vodohospodářské služby, což možná odpovídá nizozemskému pohledu na eh, vodohospodářství, vodárenské služby. A, ale nevím, nevím, jak eh, můžeme zašít argumenty i vynětí vodohospodářských služeb. Ona to pohlíží stejně tak jako vy na elektřinu. Takže vodohospodářství, sociální služby, nouzové krizové služby, Eh, to vše by mělo spadat pod, pod stejný rámec výjimek. Děkuji mnohokrát, paní Rile. Eh, možná několik slov také ode mne, jakožto stěnového zpravodaje za moji frakci. Eh, chci říci, že celkově přístup pana Žuvena jsou něco, co rozhodně podporujeme. Cílem totiž je vyjasnit, zreorganizovat a zjednodušit celou směrnici. A vlastně i učinit, i eh, učinit užitečným nástrojem. Připomeňme si, že legislativa eh, v oblasti zadávání veřejných zakázek má být účinným nástrojem pro zadavatele. Má jim umožnit eh, výkon pravomocí při organizaci činnosti tak, jak si představují, má jít o sobor pravidla, která budou nediskriminační, má jít otevřená výběrová řízení a má být jasno v tom, jaké postupy musí být dodrženy a jaké platí sankce, eh, jaká má být míra transparentnosti a tak dále. Má být ošetřena celá řada aspektů. Domnívám se, že problém u koncesí je v tom, že definice koncese a uživatelé koncese se výrazně liší v jednotlivých členských státech. V některých, v některých státech je to velmi pokročilý systém, někde to není až tak oblíbená varianta. Jak paní Ríle řekla, v některých členských státech se koncese uplatňují na některý typ služeb, na jiné nikoli. Takže celkově eh, musíme zaručit, aby tato směrnice eh, jak se neodebírala eh, místním orgánům možnost organizovat věci podle znalosti místního prostředí, ale zároveň eh, by směrnice měla zahrnout eh, všechny potřebné oblasti. Musíme se zaměřit na procesní, procedurální stránku věci, to je podle mého klíčové. Spravodaj odvedl obrovský díl práce, pokud je o zjednodušení a vyjasnění definice koncese, o co přesně jde. Eh, myslím, že odvedl výbornou práci. Jistě můžeme ještě dále se bavit o tom, jak věci doladit, ale Eh, zejména eh, vzhledem k tomu, že eh, smlouva a koncesy ze své povou, to z toho vyplývá, že prakticky s jistotou můžeme říct, že bude docházet ke změnám té smlouvy, buď kvůli změně technologie nebo změně preferencí občanů a tak dále, a tak dále. Může tady být celá řada důvodů. Myslím si, že toto zpravodaj dobře ošetřil. Dále Eh, před, nebo koncepce neúplného kontraktu, neúplné smlouvy, to je, myslím, také zajímavé. A pokud jde o kritéria pro udělování koncesí a jejich zjednodušení, eh, s tím, tak tady vycházíme z toho, nebo tady hraje svoji roli, tady povaha té smlouvy. Eh, pan Tarabela také již o tom hovořil, zprávě se také dotkl. U sociálních, unorem eh, v sociální oblasti, ta, ty by také měly platit u příslušných smluv. Myslím si, že je velmi důležité u tohoto tématu vnímat celou věc jako nástroj eh, pro orgány zadávající zakázky. Neměli bychom to vnímat jako otázka, která řeší provádění pracovního práva, protože otázka, jako je práce dětí, to samozřejmě je řešeno eh, v národních legislativách a není třeba to zde zapracovávat, protože tady nemají o nástroj pro eh, zpřísnění eh, provádění existující legislativy v členských státech. Pokud v této oblasti existují problémy, má to řešit DG Employment ve spolupráci s členskými státy, ale ne prostřednictvím Eh, nástroje pro, právního nástroje pro oblast zadávání veřejných zakázek. Toto je tedy jednoznačně naše stanovisko, ale budeme ještě mít příležitost eh, o tom jednat eh, v souvislosti také s tou klasickou směrnicí a se směrnicí o utilitách. Myslím si, že by bylo konsistentní takto posouvat u všech dočených směrnic a podobně dále pokud jde o subdodavatelství, kdy v zásadě jde o e, řídící nástroj, manažerský nástroj pro provozovatele, to bychom měli nechat čistě na e, jejich vůli, protože nakonec e, na čem záleží je kvalita poskytnuté služby. Dále je zde jedna důležitá věc, která se týká právě kvality, kvality služeb a cílů, protože celá řada kritérií u eh, provozování koncese se bude týkat kvality eh, poskytované služby. Eh, často totiž půjde o zákazníka občana, který získává určitou, kterému poskytovanou určitá služba a jistě bude oprávněné stanovit tam kritéria týkající se dodání služeb, poskytování služeb v čase a tak dále. Jakákoliv kritéria budou vhodná a myslím si, že toto je odlišné od eh, běžného eh, zadávání veřejných zakázek na eh, určité jednotlivé zboží či jednotlivou službu. To také pan Žuven bude muset ošetřit. A myslím si, že jakmile tato kritéria budou splněna, pak už bude na dodavateli zvolit, jakou službou budou E, jakou formou bude služba dodávána, samozřejmě pokud tady e, budou splněny příslušné normy a příslušná kritéria. E, věnovali jsme se tomu výrazně a dohodli jsme se nakonec s tím zpravodajem se zpravodajem, že si na to dáme ještě více času, že zrealizujeme určité interní semináře a zanalizujeme specifičnost koncesí oproti jiným směrnicím a Myslím si, že váš návrh zprávy představuje skvělý základ pro, pro další postup. A myslím, že i komise bude souhlasit s tím, že bylo potřeba vnést do jeho návrhu určité zásadnější změny. Jde nám ovšem tedy především o e, zefektivnění tohoto nástroje, o to byla zapracována všechna důležitá e, kritéria z hlediska poskytování veřejných služeb, ale zároveň třeba zaručit efektivní e, provádění Eh, koncesí a to ve prospěch občana, ve prospěch společnosti. O to zde jde. Tolik tedy ode mne. Paní Frheren eh, ještě se přihlásila do diskuse. Nevím, zda ještě někdo další si přeje vystoupit. Eh, zatím tedy kolegyně nejprve. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve ráda poděkovala Filipu Žvenovi za obrovský kus práce, který odvedl na eh, přípravách této zprávy a za jeho konstruktivnost. Eh, myslím, že málo kdy jsme svědky takto eh, konstruktivní a někdy i kontroverzní diskuse, zejména o této oblasti koncesí, je velmi důležité takovouto diskusi vést, protože v státech jsou proto zavedeny výrazně odlišné struktury, odlišné systémy což jistě ovlivní výslednou podobu směrnice. V tuto chvíli eh, bych také ráda podpořila to, co zaznělo od paní Rühle. Ne proto, že by návrh zprávy nebyl kvalitní, ale jednoduše proto, že návrh komise podle mého neodpovídá původně stanovenému cíli Není zde jasně prokázána potřebnost této směrnice. Hodnocení dopadu tuto potřebnost neprokázalo. Eh, pan Žuven tomu už věnoval mnoho práce a myslím si, že i to svědčí o tom, že původní návrh komise potřebuje, eh, potřebuje změnit. Rozhodně nešlo odlehčený přístup, je tam potřeba něco zvyjasnit. Eh, návrh komise by vytvořil značnou administrativní zátěž pro místní Eh, orgány, pro zadavatele, pro tedy veřejné subjekty, veřejné právní subjekty. Ještě jenom chci říci, že pan Žuven odvedl vynikající práci. Myslím, že se mu podařilo odbourat celou řadu eh, věcí, které nutně nemusely být do takovéhoto návrhu eh, zahrnuty a snažil se zaměřovat pouze na to základní ale z mého hlediska jsou zde dvě věci, které si ještě žádají hlubší diskusy. Jednak je to spolupráce mezi obcemi a e, interní zadávání veřejných zakázek či udílení. Myslím si, že to e, bude potřebovat ještě mnohem více e, diskuse, zejména u smluv o, služb, o poskytování služeb. V některých případech, zejména pokud je o sociální služby nebo vodohospodářské a další oblasti, je třeba zohlednit eh, určitá specifická kritéria. Takže pokud takže zřejmě je zde možnost zahrnout ještě některé další výjimky. Eh, my se můžeme spokojit s řadou věcí, které byly navrženy, ale jak říká paní Rile, eh, sektor vodohospodářství je považován za specifický v řadě členských států a předpokládám, že nebude existovat schoda v tom, že by se nějak výrazně měla měnit tato oblast a, a proto si myslím, že uh, budeme muset projednat některé aspekty tohoto sektoru. Děkuji vám všem mnohokrát za tuto diskusi a nyní bych rád dal slovo zástupkyni komise, aby poskytla svoji prvotní reakci. Thank you very much, Chairman. Good, well, thank you very much. Well, I don't think Děkujeme. Pane zpravodaji, já si myslím, že není pochyb na základě přijetí této zprávy a i ostatních oblastí, které se týkají veřejné zprávy, veřejný zakázek, že všichni se snažíme o konstruktivní přístup, tak aby tento důležitý text opravdu pokročil. Jsme si vědomi toho, jak je to pro všechny důležité. Čili jak to vypadá s harmonogramem časovým. Tento text máme k dispozici, jak už jste se o tom zmínil, dojde k určitým úpravám do anglické verze, na to se podíváme. A zároveň si myslím, že zde máme i zároveň velice užitečný, konsolidovaný text, který, ze kterého bychom mohli vycházet. Rád bych poděkoval našim spolupracovníkům za přípravu tohoto konsolidovaného textu, protože v podstatě poté bude jednodušší podívat se nebo sledovat jednotlivé pozměňovací návrhy, změny do tohoto textu, zahradit do toho naše návrhy. 3.10. v 17.00 to je lhůta pro pozměňovací návrhy, to znamená, že máme téměř měsíc k dispozici. Podíváme se potom 5. a 6. listopadu na všechny tyto návrhy a kompromisní návrhy potom 28. nebo 29. 11. 18. prosince by poté mělo proběhnout schválení této zprávy a dále očekáváme stanoviska jednotlivých výborů k tomuto návrhu, které by měly být v souladu s tímto časovým harmonogramem. Já si myslím, pane kolego, že asi znáte tento časový harmonogram, že s tím souhlasíte. Výborně. Dobře, čili budeme pokračovat přesně tak, jak bylo řečeno. Děkuji vám, děkuji všem i zástupkyni komise za práci, kterou odvedla na této zprávě. Rád bych poděkoval všem za účast na dnešní schůzce a připomněl vám další schůzku, to je pondělí 17. 9. od 3. do 18. 30 odpoledne a další den od 9 eh, ráno a poté opět od 15.00. Podíváme se rovněž i na směrnice, která se týká veřejných zakázek. Děkuji a končím dnešní schůzi.